Uh, A nyní máme otázky na komisi. Kolegové, dnes to bude kratší jednání, protože poslední rozprava trvala déle, takže musíme skončit ve 20.30, než potom budeme zase pokračovat v jednání ve 21 hodin. Paní Dekac eh, je předsedající a mám otázku 17. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Slibuji, že začnu velice stručnou odpovědí. Je to dokument, eh, který eh, nebyl přijat komisí byl sice vydán, ale ne ještě schválen a je to sdělení radě a parlamentu, který se týká eh, přínosů, když se eh, zvýší cíl snížení eh, emisí skleníkových plynů. Rada pro životní prostředí se tím zabývala 15. 3. tohoto roku. Měli jsme velice málo času, ale domníváme se, že je to velice důležitá diskuze a budeme muset projednat ještě celou řadu detailních aspektů. Komise eh, se opírá o směrnici o obchodování s povolenkami a eh, odvětví, kterých se bude eh, týkat výsledek jednání v Kodani. Není to záměr komise, to neznamená, že chceme učinit toto rozhodnutí den poté, co bude předáno toto sdělení navýšení na 30%, ale vedli jsme diskuze o tomto cíli snížit emise skleníkových plynů na opravdu solidním základě. A Chceme vycházet eh, z rozboru nákladů, z příslušných výpočtů, čísel. To nám velice pomůže a doufáme, že se této diskuze zúčastní i Evropský parlament. Pane Ziobro, máte 30 eh, vteřin. Děkuji. V tomto eh, dokumentu je uvedeno, že pokud máme dosáhnout tohoto nového cíle snížení emisí skleníkových eh, plynů, že to bude mít eh, dopady na střední a východní Evropu. Komise sice říká, že si to vyžádá určité finanční prostředky a že je budeme hledat ve strukturálních fondech. Znamená to tedy, že se budou tyto prostředky přesunovat sem a tam. Například eh, dotkne se to eh, prostředků pro budování infrastruktury. Paní komisařko, jistě pochopíte, že nemohu hovořit detailně eh, je to jeden eh, návrh z mnoha a nebylo by eh, vhodné. Já jsem to již řekla při slyšení v Evropském parlamentu, eh, že budeme vynakládat prostředky Evropské unie pro různé účely a musíme tedy zajistit, aby to bylo pro různé projekty a v souladu s klimatem. Ještě tedy nevíme dost dobře, jak dosáhnout tohoto cíle 30% do roku 2020. V této fázi vám nikdo ještě nemůže říci definitivní odpověď. Ještě je to fáze analýz a doufáme, že členové rady a e, e, Evropského parlamentu se toho zúčastní. Eh, máme ještě dvě doplňující otázky. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, hlasovali jsme o zprávě, dneska jsme hlasovali o zprávě, která by změnila směrnici, která se dotýká energetické účinnosti budov. Toto je pouze počátek nového procesu, v rámci kterého bychom mohli být schopni zredukovat eh, spotřebu energie v, ve stavebnictví, v budovách a tak dále. Ovšem potřebujeme finanční zdroje a potřebujeme, aby došlo k navýšení kvót z evropského eh, z evropských fondů, které umožňují financovat tyto záležitosti, tak abychom mohli v roce 2014 už začít s těmito projekty. Děkuji. Pan Davis, doplňující otázka. No, ta původní otázka v podstatě demonstruje mm, celou záležitost, vůbec ten rozsah problému. Mnoho nás, jakož i vlád, na radě neakceptují to, že bychom měli nutně zvyšovat nebo nutně jednat, pokud je o klimatické změny, můžou se podepsat pod nějaká usnesení, pokud eh, samozřejmě se těšíme prosperitě, ovšem to není případ. Proto, proto si myslím, že bychom neměli reagovat na, ty, na tuto problematiku, neměli, neměli bychom se tomu věnovat, protože budeme muset snížit naše ambice v tomto hledu. Já říká paní komisařka, budu muset nejdříve prostudovat vaši zprávu, dohodu ohledně energetické účinnosti budov. Samozřejmě je mnoho způsobů, jak zlepšit tyto záležitosti. Dále zde máme finanční modely, alternativní, které bychom mohli využít v tomto ohledu, aby například ti, kteří zpravují budovy, aby měli zájem na, efekt, na energetické účinnosti budov. Čili je zde mnoho postupů, které možná nebudou vyžadovat dodatečné finanční zdroje. Ovšem ráda se na to podívám a myslím si, že jedna z oblastí, ve které bychom mohli udělat hodně v Evropě, je právě energetická účinnost, především v našich budovách, kde opravdu vidím obrovský potenciál a je hloupé, jak promarňujeme tuto energii, protože mm, jenom protože nejsme schopni účinně využít tuto energii. Pane Davisi, Ti, kteří tvrdí, že neexistuje globální oteplování, já vždycky se snažím na to reagovat, když se s tím setkám bez ohledu na všechny diskuse u vás v Británii probíhala rozsáhlá diskuze, známe ty zprávy slavné a tak dále, známe. Ovšem mm, IPCC, myslím si, že je správné, mm, pokud dojde k nějakým chybám, že je napraví, že oni hovoří. Já skutečně nevidím nic v současné době, co by šlo proti těm hlavním důkazům vědců, výsledkům, ke kterým dospěli, to znamená ten závěr je, musíme reagovat na tu problematiku seriózním způsobem. A je zde mnoho důvodů, proč i tito skeptici by měli souhlasit s většinou nás a proto bychom měli něco dělat v oblasti energetické účinnosti, i v boji proti těmto nešvarům, protože pokud nebudeme vést tomto boji, tak ztratíme obrovský trh v této oblasti, například ten přesun uhlíko nebo produkce, která, eh, která produkuje uhlík. Nejde pouze samozřejmě o to, že přicházíme o pracovní místa, ale myslím si, že Myslím, to samozřejmě je mm, velice důležité, mm, ovšem je to je pouze jedna záležitost v celé mozaice. Jsem velice ráda, že vaše nová vláda je, se snaží být ambiciozní v tomto ohledu v boji proti klimatickým změnám. To je zásadní. Děkujeme. A nyní si dostáváme k otázce číslo 18. Ta otázka paní Geringer de Odemberg, která se dotýká činnosti komise v rámci autorských práv. A nyní poprosíme pana komisaře Barniera, a poprosíme o odpověď. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Poprvé nejdříve bych rád poděkoval paní Geringer za její otázku. Ano, je to součást debaty, která se týká internetu, autorských práv Velice často je tato otázka předkládána jako překážka vytvoření společného, společného trhu v této oblasti. Já si myslím, že to není pravda, protože eh, tato práva samozřejmě zaručují návratnost investic. Nejde pouze o kulturní záležitosti, o, majet, hm, hodnoty v této oblasti, o které hovoří paní Odengar, ale zároveň o industriální oblasti, hm, inovace a tak dále. To znamená, ta návratnost investic, díky které autoři mohou pokračovat ve svých dílech, vytvářet nová díla. Čili si myslím, že tento business model v podstatě už existuje několik století. Samozřejmě, že tato práva se vyvíjejí společně s technologií, rádio, televize, kabelové spojení, satelit a v současné době zde máme internet. Pokaždé, když se objeví nějaká nová technologie, tak se vytváří nové ekonomické modely, které znamenají zároveň i změnu, pokud jde o využívání nebo komercializaci autorských práv. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, mm, možná spíš než uvažovali nějaké radikální změny v této oblasti, bych se snažil chránit kreativitu, vytvořit určitý rámec, právní rámec, který by chránil nové ekonomické modely. Já už jsem o tom hovořil 13. ledna zde ve Evropském parlamentu na slyšení a mm, myslím si, že to je opravdu zásadní. Budeme se snažit společně s námi spolupracovat v této oblasti. Pokud jde o digitální agendu, kterou jsme přijali na eh, komisi, eh, je opravdu dynamická. Společně s paní Krezovou jsme v této oblasti spolupracovali, to znamená především pokud jde o autorská práva a o internet. Jednak je to návrh směrnice, pokud jde o kolektivní řízení, řízení těchto autorských práv, to znamená určitým kolektivním způsobem, aby si to společnosti mohly organizovat, aby mohly poskytovat nové služby na internetu, aby zde byl určitý takzvaný one-stop shop nebo jedno okénko, které by poskytovalo tyto služby. Dále jsou to pravidla, které se dotýka, dotýkají transparence řízení, tak aby opravdu došlo k návratnosti návratnosti eh, nákladů a transparentnosti v této oblasti. A dále jsou to ohrožená práva směrnice v tomto ohledu, která by měla vytvořit eh, právní základ, který by chránil naše dědictví v tomto ohledu, to znamená především tato nejohroženější eh, díla. A dále je to zelená kniha, pokud je autovizuální obsah a internetový obsah, především pokud jde například o nové služby, například eh, video na vyžádání. V roce 2011 zahájíme dialog s jednotlivými subjekty, pokud jde o dopad těchto nových oblastí, přidaná hodnota internetu, obsah na internetu. Budeme se snažit objasnit stávající pravidla, jakou roli by mohla hrát technologie v oblasti identifikace eh, obsahu, eh, digitálního obsahu, nebo například i nové, nový způsob boje proti pirátství například. Ehm, Máme zde různé subjekty, subjekty, které navrhují, navrhují různé postupy, chceme vytvořit. Vidíme zde nové ekonomické modely v Evropě. Ehm, já ještě nevím, zda využijeme legislativní postup nebo jiný postup. Ehm, myslím si, že budeme moci Eh, na nalez řešení, které ovšem ale nebudeme moci využít pro všechny problémy. Chceme využít novou dynamiku tohoto trhu, digitálního trhu v Evropě, tak abychom vytvořili opravdu skutečnou ekonomickou politiku i v, tomto, v této oblasti kulturního dědictví a kulturního majetku Evropy. Děkujeme a nyní paní De Oringer, doplňující otázka. Děkuji. Pane komisaři, mě vždy veš, těší vaše iniciativy a mám doplňující otázku. Týká se zelené knihy z roku 2008. A obsahuje aktuální práva a jsou tu určité výjimky eh, z autorských práv z roku 2001 a má to usnadnit eh, šíření děl, které podlehají těmto právům. A dále jde o to, že ty povinné výjimky z autorských práv jsou zapotřebí musí existovat například při vydávání děl pro nevidomé, poskytování děl pro knihovny a podobně. A ráda bych věděla, o čem uvažuje komise v souvislosti s těmito výjimkami. Děkuji, pane komisaři. Madame la vous m'aviez interrogé d'ailleurs euh, Vážená paní poslankyně, já to budu muset ještě trochu asi zjistit, pokud je o to, jakým způsobem bude komise jednat, pokud je o využívání článku 118 e, smlouvy. My se snažíme vytvořit určitý rámec, e, který by vytvořil určitý e, určitý celoevropský přístup, pragmatický přístup, to znamená, že nechceme zavádět nějaké nové postupy v této oblasti autorských práv. Pokud je o tuto zelenou knihu, ta je nesmírně důležitá, představuje mnoho mm, dobrých eh, záležitostí, například knihovna pro nevídomé a tak dále. Vy se ptáte, proč nejsme, řekněme, ambicioznější ve vytvoření nějakých společných autorských práv. Největší problém eh, v nějakého komunitárního statutu, který by mohl být eh, um, účinný, tak já si myslím, že tam by byl vlastně problém, protože zde máme i národní práva v této oblasti, to znamená, že ta evropská práva by poté potlačily národní práva v tomto ohledu, což si myslím, že kulturně i politicky by bylo velice obtížné prosadit. A dokonce i kdybychom tento přístup akceptovali, teda členské státy, tak si myslím, že by to bylo velice omezené, protože jsme nemohli ten, tato pravidla aplikovat na díla, řekněme, staršího charakteru. V podstatě bychom je mohli aplikovat pouze na nové, mm, nová díla, to znamená, že by se to nedotýkalo například hudebních děl, mm, staršího data. Mm, to znamená, že opravdu mm, máme tento návrh směrnice předtím, než ho ale předložíme parlamentu, tak samozřejmě budeme chtít Evropský parlament plně zapojit do této důležité otázky. Děkujeme a nyní paní Zeko, další doplňující otázka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Ráda bych se zeptala, zda chcete také provést revizi směrnice o copyrightu v případě informační společnosti. Říkám to proto, protože potřebujeme mít také právní jistotu Bohužel určité výjimky byly interpretovány různě v jednotlivých členských státech, takže máme různá soudní rozhodnutí v různých členských státech. To je také důvod, proč je podle mého názoru užitečné provést revizi této směrnice ve světle Lisbonské smlouvy. Komisaři, máte slovo, prosím. Abych odpověděl jasně na vaši otázku, není naším cílem modifikovat celý ten katalog výjimek, které se dotýkají směrnice z roku 2001. Přijali jsme přístup pragmatický, progresivní na základě těch tří iniciativ, o kterých jsem hovořil, to znamená to kolektivní řízení, dále jsou to ta siročí díla nebo zelená kniha, čili toto je skutečně ten způsob, kterým bychom chtěli pokračovat do budoucna, nechceme nějakým způsobem modifikovat ten katalog výjimek, který v současné době existuje. Děkujeme a nyní se dostáváme k otázce číslo 19, kterou předložil pan Kelly. Jde o mapu státní podpory Evropské unie a nyní mezi námi vítáme paní komisařku Malstromovou, která bude reagovat za Evropskou komisi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Byla jsem požádana panem Almunio, abych odpověděla na tento dotaz. Nevím, zda je tady pan Kelly, možná, že mě někde vidí. Ano, sedí tam. Ano, Děkuji mnohokrát, pane Kelly. Abychom zajistili eh, Plynulost regionálního rozvoje komise se rozhodla v roce 2006, eh, že seznam regionů, které eh, jsou součástí této mapy podpory, by měly být součástí podpory v letech 2007 a 2013. Nicméně v hlavních směrech pro regionální pomoc si uvědomujeme, že je potřebí provést určité změny. A nyní tady máme bod 104 tam, kde členské státy mohou provést eh, revizi těchto map, eh, které spadají do smlouvy o fungování eh, Evropské unie. Několik států využilo této možnosti a v rámci tohoto přeskumu může až polovina regionu dostat od polovinu této pomoci. Je také možné změnit takzvanou intenzitu pomoci pro určité regiony, které spadají do této mapy. Co se týče tohoto přeskumu, bylo možné zvýšit pomoc na základě průměru posledních průměrných let, které poskytuje Eurostat na základě nezaměstnanosti, na v základě NOC 3. Tím zajišťujeme, abychom skutečně pomoc směrovali na ekonomický vývoj eh, v daném znevýhodněném regionu, aby dosáhl průměru v daném státu. Tři členské státy se rozhodly, že provedou změny v těchto mapách státní podpory. To znamená, že členské státy mají pocit, že ekonomická krize příliš eh, neovlivnila určité regiony, kde snad mohla být krize vyšší, než byla. Děkuji mnohokrát za odpověď. Fascinujeme, že požádali pouze tři státy o tyto změny. Já jsem z regionu, kde jsme přišli o tisíce pracovních míst, například Dell, a dnes jsme přišli o 800 pracovních míst u společnosti Pfizer, farmaceutické společnosti, je to na jihu Irska a to je 0,% HDP a doufám, že se to změní, protože pokud ne, to, tak to znamená, že vláda nemůže uplatnit aktivní opatření, aby přilákala velké společnosti. Tuto věc musíme aktivně změnit, čili žádám komise, aby prosazovala jinou strategii, protože státní pomoc a pravidla státní pomoci podle mého názoru jsou zastaralé. Prosím, komise, ano, jak řekl pan poslanec, je to možná divné, že o tento přeskum požádali pouze tři členské státy, ale je to fakt, jsou to čísla, která jsme obdrželi dnes ráno. Pochopitelně celá řada států, řada regionů byla negativně zasažena ekonomickou krizí, ale možná některé členské státy mají pocit, že mají jiné nástroje, jiné prostředky, jak zvládnout tuto situaci, protože jak jsme viděli, pouze několik málo členů požádalo o tuto možnost, dali jsme Eh, možnost eh, všem, ale pouze tři využili tuto možnost. Hlavním cílem dlouhodobého plánování je, abychom zajistili kontinuitu v jednotlivých regionech z dlouhodobého hlediska a máme k dispozici také jiné prostředky a nástroje, jak řešit krizovou situaci. Ale jsem si jist, že pan komisař Almunia bude ochoten tuto otázku s vámi podrobněji problat. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A nyní máme otázku pana Poselta, která se týká policejní spolupráce mezi Evropskou unii a Ukrajinou. Prosím, paní komisařko, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych eh, poděkovat eh, panu Poseltovi, že se zeptal na tuto významnou otázku. Co se týče přeshraniční policejní spolupráce eh, jednotlivých členských států spadá do kompetencí těchto daných členských států. Nicméně Evropská unie podporuje bilaterální spolupráci mezi Evropskou unii a Ukrajinou prostřednictvím Europolu. 4. E, prosince loňského roku vznikla strategická spolupráce mezi Europolem a Ukrajinou. Tento dokument byl podepsán a to umožňuje další spolupráci, jak bojovat proti mezinárodnímu e, zločinu a terorismu. Nicméně strategická dohoda neumožňuje Eh, výměnu eh, informací o podezřelých osobách. Eh, tyto informace mohou být vyměněny pouze s těmi, kteří uzavřeli operační dohodu s Europolem. A předtím, než bude uzavřena takováto dohoda, tak Ukrajina musí přijmout zákon o ochraně osobních dat a musí také naplnit Evropskou umluvu, která se týká ochrany jednotlivců, co se týká také zpracování protokolu osobních dat. Priorita komise je, aby Ukrajina nastavila režim ochrany osobních dat, která by byla v souladu se standardy Evropské unie, což by zajistilo také vznik orgánů dohledu. Chceme podpořit tento projekt technickou odbornou pomocí a Evropská unie také podporuje policejní spolupráci pomocí twinningových projektů, zvyšujeme kapacitu v rámci policejních složek a také poskytujeme eh, EUBAM, což je spolupráce přeshraniční pomoci, eh, přeshraniční kontroly. Spolupracujeme s OLOFem také v rámci iniciativy pro Jižní eh, region. Chceme zlepšit spolupráci mezi Ukrajinou a Moldavskem, mezi jejich policejními složkami, kteří bojují proti nelegální migraci a zločinu. Děkujeme slovo má pan posel. Děkuji paní komisařko za velice dobrou odpověď. Chtěl jsem se jenom zeptat, jak to vypadá se a podporou vzdělávání policejních pracovníků a posílení eh, soudnictví a útvarů vnitra na Ukrajině. Je to eh, jako stěžejní oblast v rámci východního partnerství a eh, Evropská komise a Evropská policejní akademie je do toho také zapojena, nebo se to odehrává pouze na úrovni členských států? Jistě máme eh, nepřetržitý dialog na této, o těchto otázkách s Ukrajinou a můj kolega eh, File se tím zabývá. Eh, také to spadá do mé činnosti, protože se to týká vnitřních záležitostí, abychom viděli, jak ukrajinské orgány pokračují. Setkáme se za několik týdnů s ukrajinskými orgány vzdělávání vzdělávání policejních pracovníků eh, není důležitým tématem bezprostřední budoucnosti, ale je důležité, aby Ukrajina učinila nutnou reformu. Ukrajina je důležitým sousedem eh, musíme řešit celou řadu výzev, co se týče přeshraničních trestných činů, ale Ukrajina samozřejmě musí také eh, zlepšit svůj postoj. My jim poskytneme pomoc a eh, budeme se této otázce z dlouhodobého hlediska věnovat. Děkuji. A nyní otázka číslo 21, pana Papa Nikolau. Prudký nárůst trestné činnosti v Evropě. Paní komisařko, máte slovo tak to je opravdu maraton. Vážený pane poslanče, pane předsedo, tento nárůst kriminality, pokud jde o statistiku, kterou poskytl Eurostat eh, z května, eh, pokrývá období až do roku 2007. Tam ovšem nevidíme, že došlo k nějakému zásadnímu nárůstu, o kterém hovoří pan poslanec. Samozřejmě my jsme si ale vědomi toho, že organizovaná kriminalita je ohrožením našich občanů i evropské ekonomiky. Přišli jsme s relevantními návrhy v tomto ohledu, snažíme se implementovat jednotlivé kroky, které by nám umožnily bojovat proti různým trestným činnostem, organizovaným či jiným. Proto jsou tyto naše cíle součástí stokholmského programu, komplexní rámcový program Evropské unie v oblasti eh, spravedlnosti, bezpečnosti a bezpečí v následující pěti letech. My jsme nedávno přijali tento stokholmský akční plán. Kolegyně Redingová před půl hodinou prezentovala, diskutovala o tomto plánu společně s vámi. Před Koncem letošního roku komu se předloží sdělení ohledně strategie v oblasti interní bezpečnosti, která bude zahrnovat konkrétní návrhy a hodnocení rizik v následujících pěti letech. Samozřejmě, že organizovaný zločin tam bude rovněž figurovat. Společná rizika vyžadují společné reakce, společné nástroje, které by měly být účinně využívány členskými státy, osobní, privátními organizacemi jinými typy aktérů. Tři typy zločinů, které mají evropský a celosvětový charakter je, je eh, krádež identity, kyberkriminalita a obchodování s lidskými bytostmi. My samozřejmě chceme zvýšit spolupráci v tomto ohledu a zároveň připravíme operačně legislativní návrhy v tomto ohledu společně s členskými státy i Evropským parlamentem, jakož i se soukromým a nevládním sektorem. Dialog a kooperace v tomto ohledu, to je zásadní pro nás, sdílení osvědčené praxe standardů, dále to školení, výzkum a tak dále. To vše by mělo posílit zájemné porozumění. Zároveň se snažíme spolupracovat s kandidátskými a třetími zeměmi, abychom opravdu efektivním způsobem bojovali proti zločinnosti. Ambiciozní přístup v rozhodovacím procesu ovšem záleží na politické vůli členských států. Efektivní, účinná implementace jednotlivých opatření záleží zároveň nebo je závislá od eh, národních zdrojů, které věnovaly tímto cílům. My můžeme podpořit finančními programy členské státy v této spolupráci. Jak víte, Lisabonská smlouva poskytuje Evropskému parlamentu nové pravomoci v tomto ohledu proto bych ráda zdůraznila vaši zodpovědnost a úkol a úlohu při um, tvorbě celé této oblasti v Evropské unii. Děkujeme, pan Mitchell má doplňující otázku. Děkuji, rád bych poděkoval paní komisařce za odpověď. Já jsem pracovala na zprávě, připravila takovou zprávu Evropského parlamentu pro Evropskou centrální banku v tomto ohledu a hovořil jsem tam o tom e, navýšení počtu pěti eurových bankovek, myslím, že i 200 eurových bankovek, ale především těch, který, které mají hodnotu 500 eur a hovořil jsem to, že by mohly být využívány jinak pro praní špinavých peněz v zločineckých sítích a tak dále. Ve Velké Británii je nyní veliká obava v tomto ohledu, proto bych chtěl aby, mm, poprosit, aby Evropská komise se podívá na tuto zprávu, na tyto obavy, jak je možné, že se využívá takový obrovský počet těchto bankovek této nominální hodnotě. Myslím si, že možná může docházet, nebo je zde určité riziko buď eh, úniku daní nebo jiných trestních činností. Hm, děkuji, já osobně říkám vám, že jsem nikdy neviděl takovou bankovku, ale prosím, slovo má komisařka. Zcela jistě se na to podívám a Uvidíme, zda se nám podaří vysledovat nějaké vzorce v tomto chování. V tuto chvíli nejsem schopna odpovědět na tento dotaz, ale zcela jistě se na to podívám. Děkuji za toto upozornění. Takže pan Papa Nikolau, doplňující otázka. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, děkuji vám za odpověď. Ta odpověď byla velice přesná a také upřímná. Opravdu si cením vaší konkrétní odpovědi. Také jste hovořila velice upřímně o údajích, které máte k dispozici. Máte pouze údaje do roku 2007. Já jsem položil tuto otázku 6. 4. 2010 a 5. dubna byli v Řecku zabiti tři nevinné osoby při demonstracích řeckého lidu, který vyšel do ulic eh, v zájmu lepší budoucnosti. A rád bych věděl, zda plánuje komise nějaká systematická opatření, že, že se obrátí na členské státy aby se zabránilo těmto chybám, je třeba velice rychle dát dohromady příslušné údaje, aby bylo možné eh, soudit situaci v evropských státech z poslední doby. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, panu poslanci komise. Já velice litujeme úmrtí lidí během vzpoury. Je to tragédie, že Tři nevinní lidé museli zahunout a vyslovujeme soustrast jejich rodinám. Musíme neustále aktualizovat naše statistiky a pochopitelně Eurostat řeší tuto otázku a bude schopen nám dát lepší ohodnocení. Neplánujeme žádné iniciativy v tuto chvíli. Pochopitelně tyto zločiny, tato umrtí jsou strašná, nicméně kompetence komise je omezená pouze na přezraniční zločiny a na um, pomoc v oblasti spolupráce mezi jednotlivými evropskými úřady, čili v tuto chvíli neplánujeme žádnou iniciativu v tomto ohledu. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k další otázce, číslo 22, otázka pana Poce, která se týká společné vízové politiky. A Opět má slovo paní komisařka. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vážený poslanče, vízová politika Evropské unie je harmonizována, je to společná politika, je založena na třech právních nástrojech, které jsou uplatňovány v členských státech. Jednak je to eh, nařízení 539 roku 2001, kde je seznam eh, třetích zemí, která musí mít víza a která ne. Potom máme také kodex, kde jsou uvedeny podmínky, kdy se dávají krátkodobá šengenská víza a nakonec je to eh, nařízení 1683, kde je také dán formát těchto víz. To musí mít všechny eh, osoby z třetích zemí, které mají požadavek na víza. První nařízení dává seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít eh, víza při překračování vnějších eh, hranic. To je takzvaný negativní seznam a potom také existuje pozitivní seznam. To znamená lidé, kteří jsou vyňati z tohoto požadavku na základě nejrůznějších kritérií, mezi nimiž je i reciprocita. To je základní princip. A toto nařízení se uplatňuje eh, ve všech členských státech, kromě Velké Británie a Irska, dále Švýcarska, Norska a Islandu. Podle principu reciprocity Evropská unie v případě eh, lidí eh, ze třetích zemí, kde není vizová povinnost, kteří jedou do Evropské unie, musí naplňovat eh, také podmínky. Když máme pozitivní seznam, Máme jeden, dva, tři členské státy, dále mechanismus reciprocity je uplatňován. To je rámec, kdy Evropská komise může dělat kroky, kdy může nastolit bezvízový styk s lidmi ze třetích zemí, anebo může mít odvetné opatření, kde můžeme opět nastolit vízovou povinnost lidí, kteří přicházejí ze třetích zemí. Zdá se, že tento systém je efektivní, Máme tady eh, neustále zprávy o reciprocitě a tento mechanismus je uplatňován od roku 2005. 75 případů nereciprocity, které se týkaly 13 eh, zemí z pozitivního eh, seznamu byly zváženy členskými státy. Od té doby reciprocita byla uplatněna v rámci těchto 13 zemí, jako například Japonsko, Panama, Singapur, Uruguay, Kostarika a nedávno komise také uzavřela vyjednávání o Eh, odvolání výzev v případě Brazílie a to bude předloženo jak Evropském parlamentu, tak Radě. Co se týče eh, nereciprocity, to pokračuje v některých členských státech, jako je USA a Kanada a to vždy nanášíme právě při jednání s těmito zeměmi. Tento mechanismus není uplatňován v případě negativního seznamu. To znamená, kde je vízová povinnost v případě jednoho nebo více zemí, anebo kde se třetí země třetí země uplatňují jiné podmínky pro lidi z jiných zemí. Čili pro tyto případy nemáme pravidla a máme tady specifický mechanismus, takže je velice obtížné pro Evropskou unii, aby eh, jednala. Eh, prosím, pan Poc má eh, další otázku. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, pokud je Evropská komise garantem společné vízové politiky a děkuji za vaše obšírné vysvětlení, pokud je tato politika založena primárně na principu reciprocity jak dlouho konkrétně hodlá ještě komise tolerovat bezprecedentní asymetrický vízový režim který zavedl třetí stát kanada vůči členskému státu evropské unie české republice? děkuji. Děkuji mnohokrát. Pochopitelně velice dobře znám daný případ, o kterém hovoříte. Komise se velice zapojila do řešení problému. Kanadské úřady vytvořily úřad v Praze a také, to je, čili to je jedna podmínka, eh, kterou jsme uvalili, a také připravují cestovní mapu, jak opět nastolit bezvízový styk. Máme eh, několik setkání na nejvyšší úrovni s Kanadou, s Českou republikou, s komisí, abychom naznačili kroky, které musí být přijaty. Kanaděné řekli, že změní své zákony a předloží Evropskému parlamentu, parlament, pardon, svému parlamentu, aby změnil své zákony. Hovoříme se jejich úřady, hovoříme s českými úřady, abychom zajistili tento konstruktivní dialog v konstruktivní atmosféře a abychom mohli dospět k dobrému řešení. A budeme to opět probírat členskými státy, jakmile budeme mít radu, která bude začátkem června. Já se omlouvám, že tento konflikt ještě nebyl vyřešen, ale chci vás ujistit, že spolu s českými kolegy děláme vše pro to, abychom vyřešili tuto situaci. Děkuji. Další otázka je otázka 23. Kolega Čundy se, se ptá na otevřené otázky ohledně společného prohlášení mezi Tureckem a EU e z 5. listopadu 2009. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji. Ano, dnes mám opravdu plný program. Vážený pane poslanče, ano, ráda bych připomněla, že jsme měli e, složitý průběh těchto jednání s Tureckem to již začalo jednáním o mandátu v roce 2002, ale v poslední době se udělalo velmi mnoho pozitivních kroků. Bylo to eh, usnesení Rady o migraci, což eh, ústavní jednání s eh, Tureckem a můj předchůdce pan Baro a pan Bilström navštívili Turecko a tenkrát vypracovali pracovali společné stanovisko, takže to byl pokrok, konalo se několik jednání a <clears throat> během tohoto podzimu a nyní se blížíme k uzavření readmisní dohody s Tureckem. Komise je přesvědčena, že tato dohoda je vyvážená a že nevzniknou žádné pochybnosti na straně Turecka. Chceme potvrdit tento text co nejdříve a jsme v čelem kontaktu s tureckými orgány. Naším cílem je eh, dokončit tuto právu a budeme eh, plně informovat o průběhu Evropský parlament eh, a o výsledcích, jakmile budou dosaženy. Co se týče Frontexu, tady není žádné formální eh, propojení mezi readmisní dohodou a pracovních aspektech. Učinili jsme nutné kroky, abychom řešili Komise nemůže nijak komentovat delimitaci území, protože to je přímo v kompetenci jednotlivých států. Chtěli bychom podpořit Frontex a členské státy, aby hledali řešení. Týká se to leteckých eh, misí při společných operacích. Děkuji. Pane Čuntis, máte slovo na půl minuty. Děkuji. Pane předsedo, paní komisařko, viděli jsme, že e, máte problémy dát konkrétní odpověď na otázky, které jsme položili již několikrát. Zdá se, že je e, e, velice obtížné pokročit v tomto vyjednávání a turecká strana brání při uzavření tohoto jednání. Děkuji, že nás budete průběžně informovat o postupu tohoto jednání. Během návštěvy tureckého premiéra v Aténách bylo dosaženo dohody o eh, přístupu k ilegálním eh, migrantům. A bylo to nic, bylo uzavřeno memorandum a může to mít také nějaký vliv na eh, dosažení dohody mezi Evropskou unii a Tureckem v této oblasti. Děkuji. Děkuji za tuto doplňující otázku. Já neznám všechny podrobnosti dohody, která proběhla mezi Tureckem a Řeckem. Ovšem mm, poukazuje to na ten konstruktivní náhled, to znamená na jedné straně na řecké straně, řecké úřady a turecké úřady probíhají paralelní jednání s Tureckem. Opravdu jsme blízko nějakému ukončení celé záležitosti v konstruktivním duchu. A to si myslím, že poukazuje na potřebu Evropské unie v dosažení tohoto cílu a zároveň na zájem Turecka v dosažení dohody o readmisi. To si myslím, z, těho by, z toho by mohly těžit obě strany. Děkujeme. A ještě to není za námi, protože pan Papa Nikola má doplňující otázku. Paní komisařko, my jsme již dříve položili dotazy na tuto tematiku a bylo nám řečeno, že Frontex jedná o technických modalitách. Zástupci nás eh, informovali ve výboru Libe o oprávněních a pravomocech a řekli, že eh, uzavření dohody o ilegálních migrantech je velice eh, prospěšné a bude záhy dokončeno. Nebude tedy Frontex také začleněn do tohoto jednání, protože při boji proti eh, nezákonné migraci je Frontex důležitým prvkem. Sice nevím, jak je možné Frontex zapojit do tohoto jednání, ale eh, ta zmínka by se zde měla alespoň objevit. Děkuji. Yes, thank you. I had indeed... Ano, děkuji. Já jsem měla možnost vystoupit ve výboru Libe v pondělí minulý týden a opakuji to, co jsem řekla minulý týden. Pokrok opravdu eh, byl dosažen. Pokud je o Frontex a kontrolu eh, na hranicích s Tureckem, došlo k další dohodě na technické úrovni, rozhovory pokračují na obou stranách Frontex očekává reakci z turecké strany v tomto okamžiku, tak aby mohlo dojít pokračování v těchto jednáních. Frontex je samozřejmě důležitým subjektem v těchto jednáních, ovšem musíme postupovat krok za krokem, to znamená dohoda a poté paralelní diskuze s Frontextem. Souhlasím s vámi, je zde mnoho příležitostí ke spolupráci. Děkujeme a další otázkou je číslo 24. Baronka Ludfordová, politika EU pro boj proti terorismu a program CIA týká se vydávání osob k trestnímu stíhání. Paní komisařko, ano, děkuji, děkuji za slovo a zároveň bych ráda poděkovala paní baronce za tuto otázku. Jistě víte, že se osobně zajímám o tuto problematiku. S paní Ludfordovou, jsme spolupracovali v minulosti. Svoboda a bezpečnost jdou ruku v ruce, respektování základních práv, právního státu, to vše jsou zásadní hodnoty Evropské unie v boji proti terorismu. Opatření, které pomáhají v boji proti terorismu, musí dodržovat lidská práva, respektovat lidská práva a Evropská unie by měla jít příkladem. Nejde pouze o právní požadavky, ale samozřejmě o základní podmínku, která um, podporuje uh, důvěryhodnost a zároveň spolupráci s mezinárodními orgány a důvěru veřejnosti. My budeme samozřejmě bojovat v tomto ohledu proti eh, terorismu, viditelným způsobem, transparentním způsobem za plného respektování lidských práv. Praxe, o které hovoří eh, paní kolegyně, to znamená vydávání osob k trestnímu stíhání, to je samozřejmě porušování lidských práv. My jsme to vždycky zdůrazňovali na straně komise a je nyní na členských státech, aby prováděli nezávislé samostatné šetření těchto záležitostí. Toto vyplývá z, naší, z Evropské konvence o lidských právech, tak abychom um, byli schopni um, dosáhnout kompenzace pro oběti tohoto, tohoto postupu. Polsko a Rumunsko jsme již vyzvali, aby prošetřili tyto údajné informace o údajných existencích těchto věznic a samozřejmě vítáme i trestní stíhání, které bylo zájeno v Polsku v březnu. Zároveň jsme se obrátili na litevskou, litevské orgány, vítáme jejich proaktivní přístup v zahájení eh, šetření této záležitosti. Pokud jde o jednotlivé lety, o kterých se zde hovoří a mm, naší evropské politice v tomto ohledu, my, se snaž, my jsme poukázali na tu problematiku již v našem, v našem sdělení v lednu 2008. Dále je to společné eh, jednotné evropské nebe, které vstoupilo v platnost v minulém roce, které rovněž umožní monitorování letadel v našem, v našem evropském prostoru a my samozřejmě budeme mm, postupovat v tomto ohledu na základě našich pravomocí. Dále jsme mm, vytvořili dokument v loňském roce ohledně základních práv a zároveň jsme požádali trest, eh, členské státy, aby odpovídali na různé dotazníky, které se dotýkají procedurálního, trestního práva, civilního práva v boji proti terorismu. Všechny členské státy reagovaly na tento eh, formulář a my se nyní snažíme, jak si rozanalizovat všechny, všechna tato opatření i um, nástroje, které nám pomáhají bojovat proti terorismu a které jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě. Dále jsou to politiky boji proti terorismu na národní úrovni, samozřejmě ohledně eh, a záležitosti, které se dotýkají CIA, nebudou pravděpodobně hodnoceny. V tomto kontextu ovšem Evropská komise bude pozorně sledovat aktivity na straně členských států, například pokud jde o různé právní postupy eh, v tomto ohledu a o udržitelnost našich společných evropských pravidel. Děkujeme. Doplňující otázka paní Lutfordová. Děkuji. Asi bychom neměli dělat kozla zahradníkem, to je tady skutečně na místě. Já jsem s vámi velice ráda spolupracovala na těchto otázkách a co jste řekla, mě pozbuzuje v tom, že to je určitý signál určitého posílení mechanismů, které bychom měli vybudovat v budoucnosti, ale skutečnost je, že máme minulost. V minulosti se členské státy zapojily do zmizení, obvinění, vydávání lidí a není tady žádná odpovědnost. Hodně jsme hovořili o lidských právech, ale je tady ohromná propast mezi retorikou a realitou. Stále nemáme nikoho, koho bychom povolali k odpovědnosti. Myslíte si, že jako strážce dohod můžete zajistit, aby nejen členské státy naplňovaly své povinnosti v budoucnosti, ale můžeme také prosadit toto vyšetřování. Já bych chtěla, abychom měli skutečné vyšetření také stávající britské vlády, abychom věděli, co se stalo i v Británii v minulosti. Děkuji, paní komisařko. Myslím, že to, co udělal Evropský parlament, v tomto ohledu bylo velice důležité, protože jste vrhli světlo na program vydávání těchto osob, co se skutečně dělo a to vytvořilo eh, možnost objevit a zjistit pravdu a komise vždy pozbuzovala skutečné vyšetřování v těchto daných zemích a budeme v tom pokračovat eh, i v budoucnosti. Návrh eh, jednotného evropského nebe nám bude pomáhat monitorovat tuto situaci. Budeme dále prosazovat objasnění v této oblasti. V tuto chvíli nemáme nic moc konkrétního, co může komise udělat, ale chceme spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom dále usilovali o osvětlení situace, protože to není součástí naší politiky boje proti terorismu. Děkuji. Pan Zemka má doplňující otázku, prosím. Mikrofon. V mojím Chtěl bych poprosit paní komisařku, aby nás informovala o jedné věci, která je důležitá. Týká se boje proti terorismu a musíme bojovat proti terorismu. To je jasné pro nás všechny, ale týká se eh, evropských států. Chtěli bychom se zeptat, zda konstatujete, že v evropských státech je větší ochota spolupracovat v této oblasti nebo větší ochota si sdělovat důležité informace, které eh, jsou přínosem eh, pro boj eh, proti terorismu. Došlo tady k nějaké změně? Děkuji. Ano, děkuji. Boje proti terorismu je samozřejmě jedním z klíčových prvků v politice Evropské unie a již byly zahájeny hlavní aktivity ze strany eh, policejních sborů v členských státech a Evropská unie eh, může eh, podpořit právní rámec, respekt abychom zajistili respektování základních práv. Máme proto určité prostředky, podporu obětí a e, jsme pro spolupráci. V otázce spolupráce se odehrává velmi mnoho mezi členskými státy. Je to samozřejmě velice citlivá otázka sdílení zpravodajských informací. Opírá se to o důvěru nebo právě nedostatek důvěry a někdy pomůže harmonizace evropských systémů které respektují eh, právo a jsou věrohodné. Eh, v tomto ohledu může EU pomoci a eh, bylo jasné, na vůle eh, ze strany členských států eh, eh, pokročit v tomto boji proti terorismu a také se třetími zeměmi. Co se týče problému CIA, tak to není součástí. Děkuji, paní komisařku, děkujeme za vaši odvahu, přesnost a komplexní oblast. A nyní přejdeme k otázce 25 ne, 26, 27. Pane předsedo, já se omlouvám, zda jsem vás přerušila, ale můžete nyní vysvětlit, zda budeme brát také v potaz otázku 33, protože máme několik schůzí, které musíme zároveň navštívit. Já si myslím, že se nedostaneme k otázce 33, takže já bych na vašem místě asi nečekal na otázku 33. Nyní budeme brát 8 eh, otázek na jednou. Uh, Tedy několik eh, združených eh, otázek, čili pan Tajany bude odpovídat na tyto otázky a potom dám slovo pro dodatečné dotazy. Budeme končit eh, v 8.30, eh, protože tlumočníci i naši pracovníci se musí najíst před 9 hodinou, takže nyní bych předal slovo panu Tajanemu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Během posledních několika let jsem se díval na tuto oblast a malé a střední podniky jsou stále prioritou pro Evropskou komisi. Chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom zastavili finanční krizi, aby se nepřeměnila ve společenskou sociální krizi, eh, která by především zasáhla malé a střední podniky a lidi, kteří závisí na těchto podnicích. Od roku 2008 jsme zaznamenali určitý pokrok. Legislativní návrhy vznikly právě v kontextu Small Business Act. Zajistili jsme státní pomoc, také jsme snížili sazby v oblasti DPH, také jsme se zaměřili na včasné platby, na postavení takzvaného evropského podniku. To jsme probírali na poslední radě. Také jsme schválili nelegislativní nařízení, provedli jsme také systematicky několik studií o dopadu a v těchto studiích se zaměřujeme na malé a střední podniky, například na problém opožděných pladeb. Je tady několik účetních požadavků, které jsou kladeny na malé a střední podniky, členské státy s velkou ochotou a nasazením chtějí implementovat tento Small Business Act, čili zákon o malých podnicích. Chtějí jej uplatnit na národní úrovni a to by mělo být prospěšné pro malé a střední podniky, které by měly také eh, mít možnost využít opatření, která jsou která vznikla v rámci balíčku oživení. Například tím umožňujeme lepší přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky. Čili jsme dosáhli různých výsledků v jednotlivých členských státech, ale je zřejmé, že jednotlivé státy pracovaly právě na situaci malých a středních podniků. Děláme vše proto, aby veškeré kroky, veškerá nařízení byla skutečně realizována jednak na evropské, ale i národní úrovni. Pomoc malým a středním podnikům je zohledněna také ve strategii Evropa 2020, což je nedílná součást jednotlivých programů, které budeme naplňovat a to je důležité také, když se díváme na strategii v jednotlivých členských státech. Jedna politika, která byla vždy velice důležitá, je, aby členské státy připravili celou řadu opatření, která budou prospěšná pro malé a střední podniky, které vyplývají právě z tohoto aktu. Musíme také zajistit, aby členské státy zaintegrovaly tato opatření do svých národních programů, která mají zajistit patřičné změny. V letošním roce provedeme důkladnou studii tohoto aktu, abychom zajistili jakého pokroku jsme dosáhli a jaké kroky musíme připravit do budoucnosti. Mimo jiné musíme vzít také v potaz strategii 2020, musíme zlepšit například přístup k úvěrům, chceme také povzbudit podnikavého ducha, chceme také internalizovat malé a podní, střední podniky, chceme aby tyto podniky byly hlavními příjemci těchto nových iniciativ. Také nesmíme zapomínat na to, že malé střední podniky mají právě problém v přístupu k financím. Komise bedlivě sleduje vývoj v daném sektoru. Také spolupracujeme s Evropskou centrální bankou a tak pravidelně můžeme kontrolovat, jak se situace vyvíjí. Připravujeme programy finanční podpory malým a středním podnikům, aby měli náležitý přístup ke kapitálu. Ten potřebují, aby mohli vyvíjet další aktivity. Dále program o inovaci a hospodářské soutěže má takovéto jednotlivé nástroje. Dále Evropský investiční fond dává pobítky k takzvanému rizikovému kapitálu, který je poskytován těmto podnikům. Dále Jeremy má nejrůznější finanční produkty, které jsou doslova šity na míru, aby mohly dále rozvíjet a podporovat malé a střední podniky po celém Evropě. Dále nástroje v oblasti mikrofinancí, což je nástroj, jak tyto podniky mohou získat ad hoc finance. Lepší přístup k úvěrům byl také zlepšen díky úvěrovým linkám, které byly poskytnuty Evropskou centrální bankou určitým eh, bankám, které jsou prostředníky a které poskytují další půjčky. Dále Evropská investiční banka poskytla 13 miliard euro finančním institucím k stejnému účelu. Je to 35% nárůst oproti minulým letům. Je to 25 z 21 miliard, které byly poskytnuty na léta 2008 a 2009. Čili konečnými příjemci jsou malé a střední podniky, čili přibližně 29 tisíc malých a středních podniků bylo příjemci. Eh, měli jsme konferenci na vysoké úrovni, které se zúčastnily nejrůznější významné instituce a spolu se zástupci Evropského parlamentu jsme měli možnost eh, analyzovat situaci na trhu, vytvořit nové strategie, aby právě podniky měly nové možnosti přístupu k financím. Byla to vynikající příležitost podívat se na další možnosti, jak pomoci těmto podnikům, jak pomoci jejich ekonomickému oživení a dalšímu růstu. Dále jsme měli diskusní fórum, kdy rizikové fondy, malé a střední podniky a banky, další finanční instituce měly možnost se setkat. To bude první fáze strategie, jak vytvořit celý akční plán a zajistit přístup k úvěrům a k kapitálu ze strany malých a středních podniků. Dnes bych chtěl také informovat Evropský parlament, že První týden pro malé a střední podniky bude určen pro 20 místních malých podniků, eh, které se budou zabývat eh, problémy eh, těchto podniků. Tento týden se bude konat v červnu, budeme moci se podívat na podnikatelského ducha, který panuje v Evropě. Eh, bude to také součástí setkání v Madridu 21. června. Takže práce a pracovní přežitosti zcela jistě se odvějí od malých a středních podniků, čili musíme udělat vše pro to, abychom je ochránili. Musíme vytvořit nejrůznější formáty v našem průmyslu a změna by v tuto chvíli znamenala, že velké podniky budou přicházet o pracovní místa musíme zajistit právě nárůst pracovních míst tím, že budeme pomáhat malým a středním podnikům. To je páteř naší ekonomiky v Evropské unii. Že budu dávat slovo jednotlivým řečníkům. Nejdříve má slovo paní Harkin. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat panu komisaři za dosažený pokrok, ale řekl jste, že velký problém je přístup ke kapitálu. Evropská investiční banka distribuovala eh, finance irským bankám, aby je předali malým podnikům. Nicméně Eh, to nebylo distribuováno kvůli tomu, že tam je eh, nepoměr mezi potřebami malých a středních podniků a cílem eh, Evropské investiční banky na střednědobé a dlouhodobé financování. Čili bych žádala a opatření pro malé a střední podniky, které chtějí refinancování. Může tady sehrát úlohu Evropská komise a můžete dát také nějaký systém určitých záruk, systém, který je podobný ve Velké Británii. Děkujeme. Pan Higgins? Děkuji za slova. Souhlasím. Souhlasím se vším, co řekl pan komisař. Malé a středně velké podniky jsou nesmírně důležité, především nejenom proto, že tvoří veliký počet pracovních míst, ale proto, že jsou pružnější než veliké společnosti či veliké podniky, které v podstatě hm, neslouží především užitku jednotlivých regionů. Ovšem, podobně jak už se o tom zmínila paní Harkinová, je pravdou, že nám schází finance a navíc trpí tyto podniky obrovskou zátěží byrokratickou. Děkuji, pan Mitchell, děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych požádal pana komisaře. Nejenom pokud jde o financování nebo problémy financování malých a středně velkých podniků, ovšem, abyste se abyste si uvědomili, že například u nás už neexistují žádní manažeři s bankám. My v podstatě vlastně dáváme finance bankám, banky vůbec nehodnotí, nehodnotí nebo ne, ne, nevytváří nějaké bonusové hodnocení jednotlivých klientů. V podstatě toto už mm, prochází celé hodnocení automaticky mm, a v podstatě já si opravdu myslím, že kdyby každý podnik, malý podnik vytvořil jedno pracovní místo, tak bychom um, zakroutili z nezaměstnanosti. Já prosím, abyste se snažil, eh, abychom opětovně měli tyto tyto skutečné manažery bank, které pomáhali malým a středně velkým podnikům, prosím, abyste se obrátili i na Evropskou banku investiční a Evropskou eh, banku, aby v tomto ohledu zakročili. Děkujeme. Další řečník. Domníváte se skutečně, že tento týden malých a středních podniků mm, může splnit nějaké úkoly a jakým způsobem zajistíte to, aby Evropská unie a členské státy vytvořily prostředí, které by napomáhalo podnikatelství, ve kterém by tyto rodiny podnikatelů mohly přežít eh, a aby jsme podnikatelství neházeli klacky pod nohy, tak jak to vidíme v stávajícím ekonomickém prostředí. Pane komisaři, prosím o stručnost, protože skutečně musíme v půl skončit. Já se omlouvám, pane Belete, nemůžeme už pokračovat vaší otázkou. Děkuji za slovo, pane předsedo. Opravdu se budu snažit o stručnost. Mohu podepsat všechny ty poznámky, které zazněly ze strany poslanců, pokud je o e, Evropskou investiční banku. Jakmile jsem nastoupil do funkce komisaře, měl jsem možnost se sejít s panem Majštatem a žádal jsem 30 miliard pro malé a středně velké podniky. A eh, řekl jsem, že to udělám, opravdu to bylo mým cílem i když jsem o tom hovořil zde u vás na slyšení ve Evropském parlamentu, kdy jste mi potvrzovali v této funkci reakce prezidenta banky byla víceméně pozitivní, potom prvním bloku 6-7 miliard ehm, ty se v podstatě dostaly na stranu adresáta. Takže já jsem opravdu mm, chtěl zajistit, aby šlo k nějakému eh, rychlejšímu procesu, aby do toho nebyla zapojena pouze Evropská investiční banka, ovšem i, i ostatní banky v jiných zemích. Náš evropský investi- na, bankovní systém je diversifikovaný, ne všechny banky jsou si rovny, některé se zapojily bohužel do spekulací, ovšem díky bohu ještě Pořád zde máme síť bank, ve kterých manažer skutečně zná podnikatele, který žádá o peníze, to znamená opravdu ví, že ty finanční prostředky získá zpět. My samozřejmě víme, jsme si vědomí toho, k čemu došlo ve Spojených státech amerických v tomto ohledu. Setkání, které jsem zorganizoval s několika kolegy před několika dny společně se zástupci malých a středně velkých podniků, bylo velice zajímavé. Toto setkání bylo velice zajímavé, vyplynulo, vyplynula z něho potřeba určité strategie, určitého fóra, které by vytvořilo akční plán, pokud jde o přístup k úvěrům. To si myslím, že by mohlo pomoci malým a středně velkým podnikům dosáhnout konkurenceschopnosti. Ovšem konkurenceschopnost znamená být inovativní inovativní, inovační nemůžete být, pokud nemáte finanční prostředky a tak dále. To je pravda. Proto mou prioritou bude začlenit do celého procesu banky, které budou ochotny poskytovat úvěry. Mnoho bank zaručilo svůj závazek v tomto ohledu do budoucna. Evropská komise se opravdu snaží stimulovat banky v tomto ohledu. My se snažíme získat Evropskou mm, mm, centrální banku, Evropskou investiční banku na naši stranu, mnoho, mm, několik místopředsedů, místo předsedů představenstva těchto bank se zúčastnilo naší diskuze, čili opravdu chceme samozřejmě pomoci malým a středně velkým podnikům dostat se z této ekonomické krize ekonomická a finanční krize by se neměla změnit sociální krizi, čili my skutečně uděláme vše pro to, abychom pomohli těmto podnikům. Prosím, abyste mi důvěřovali, protože opravdu se budu snažit zajistit ochranu a podporu těchto malých a středně velkých podniků v Evropě, především finančně. Protože pouze prostřednictvím dostatečných financí můžeme můžeme být konkurenceschopní na, tr- na poli tržní ekonomiky a k tomu volá i Lisabonská smlouva. Děkujeme, já se omlouvám všem kolegům za zkrácený čas otázek komisi, protože mm, první debata byla, mm, bohužel skončila 25 minut později. Na všechny otázky odpovíme písemně. Děkujeme a tím končím dnešní jednání.